budou možnosti, které posílí naše možnosti, schopnosti, tak aby jsme využili naše zdroje nejefektivnějším způsobem v tomto období krize. Děkuji. President. Děkuji vám. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tato rozprava je uzavřena a přistupujeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k situaci v pobřeží Slonoviny. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Cení poslanci a poslankyně. Situace v Côte d'Ivoire neboli pobřeží Slonoviny je skutečně napováženou, protože jsou ohroženy životy jak místních obyvatel, tak i mnoha Evropanů, kteří tam žijí a pracují. Eh, v sázce jsou velmi důležité věci, nejenom roli, kterou tato země hraje v Africe, ale také obrovské práci mezinárodního společenství odvedené v uplynulých deseti letech na podporu vyřešení krize a posílení stability. Prezidentské eh, volby se měly konat již několik let a nakonec je ctí eh, obyvatel, kteří spolupracovali s OSN a mezinárodním společenstvím a zvláště s Evropskou unii, musím říct, a tak, aby tyto volby se skutečně uskutečnily. Všichni kandidáti se předem dohodli, jaká budou pravidla voleb, která zahrnují zvláštní roli pro zástupce pana Čoje, zástupce generálního tajemníka OSN, který měl ověřit výsledky volby, voleb. A pozorovatelská mise Evropské unie byla rovněž vyslána pod vedením pana Predia. Mu děkuji za jeho práci, jistě nám řekne eh, více. A ty volby proběhly demokraticky a já blahopřeji panu Predovi a jeho týmu k jeho odvaze, ke, ke skvělé práci odváděné za nelehkých okolností. Výsledky prohlásila nezávislá volební komise a byly o, také osvědčeny tím zvláštním zástupcem generálního tajemníka a předseda Barroso a já jsme byli mezi prvními, kdo eh, prezidentovi Utarovi poblahopřáli ke zvolení. Mezinárodní společenství jednomyslně uznalo eh, právě jeho a ekovas eh, rovněž jasně vyslovili své poselství. Pan Utara je legitimním prezidentem pobřeží Slonoviny a parlamentní schromáždění AKT EU rovněž zcela jasně prohlásilo to tež paní předsedkyně, voláme, aby všechny politické síly v pobřeží Slonoviny respektovaly tento výsledek a aby se zdrželi jakýchkoliv aktů násilí. Veškeré úsilí by mělo směřovat k dosažení mírového předání moci. Usnesení OSN stanoví opatření proti těm, kdo brání mírovému přechodu a volbám. Africké orgány již nyní se uchýlily k sankcím vůči pobřeží slonoviny. Evropská unie se chce zhostit svých pravomocí, pokud jde o cílená opatření a jasně jsme to uvedli i dnes na radě s ministry zahraničí. A také samozřejmě provedeme opatření na podporu legálně zvolených orgánů. Tato situace je sledována veřejným míněním a mnoha dalšími institucemi v Africe i u mnoha sousedů. Mnozí z nich se nacházejí v situaci po konfliktu a provádějí komplikovanou demokratickou transformaci. A výsledek eh, té současné krize tudíž vysle, vyšle silný signál všem na, na africkém kontinentu, ať, ať těm, kdo podporují demokracii, tak i těm, kdo jsou proti reakce Evropské unie na tuto krizi je klíčová, jakožto důležitý hráč na mezinárodním poli. To může posílit naší eh, a potvrdit naší roli zastánce Eh, lidských práv a pokud bude tedy předána moc eh, právně v souladu se všemi pravidly na základě těchto svobodných voleb. Děkuji vám. Paní vysoká představitelko, a nyní za politické skupiny, za EPP pan Preda dvě minuty. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní vysoká zmocněnkyně. Já jsem skutečně byl na pobřeží Slonoviny, kde jsem vedl naši skupinu pozorovatelů při volbách a Eh, opravdu bych rád vyzdvihl eh, pozorovatele z 27 zemí. Bylo tam 120 pozorovatelů v terénu a, to, a vykonali skutečně vynikající práci. Eh, občané na pobřeží Slonoviny nám říkali, jsme unaveni. To bylo klíčové slovo, to byl refrén, který se stále opakoval, proto aby nám řekli, že na volby se nahlíželo jako na konec politické krize a všichni si přáli, aby tato krize byla ukončena volbami. A výsledkem je, že vzešel, bo, že ale prezident Gabo odmítl předat moc a snažil se využít všech prostředků pro to, aby využil eh, vlastně žádaného konce této krize eh, a obrátil se na ústavní radu, která prostě anulovala jasné volební výsledky, což způsobilo, že místo, aby nastal klid, máme tady daleko komplikovanější krizi. Rovnováha, která již byla velice křehká, se nyní vlastně nyní vyústila v konfrontaci a je nesmírně obtížné zabránit těmto konfrontacím, protože stačí jenom, když se podíváme na to, co se stalo například při hlasování v kasárnách, jak při prvním, tak druhém kole. Bohužel tady byla výjimečně choulostivá situace. A e, rád bych ještě poznamenal, Eh, že jsem eh, skutečně obdivoval také angažovanost eh, vysoké představitelky baronky Eštnové, jak se angažuje prostě v této složce, ale rád bych se jí zeptal na jednu věc, protože vím, že rada oznámila, že použije restriktivní opatření. Mohla byste nám říci, kdy budou tato opatření schválena? Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Pane Predo, a nyní ve jménu socialistů má na tři minuty slovo paní de Kaiser. Merci, madame. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala panu Predovi a jeho týmu za úžasnou práci, kterou odvedli. Ale zároveň bych ráda poděkovala Katy Aštonové, vysoce, vysoké představitelce, za její odhodlání, které projevila společně s mezinárodním společenstvím po těchto volbách. Myslím si, že pro nás, pro všechny, kteří opravdu, které nám to leží na srdci, to znamená tyto volební mise, tento nástroj, který má podporovat demokracii v jednotlivých zemích, Samozřejmě, že je velice důležité, aby došlo k takovému opravdu velice rychlému, rychlé reakci po, tomuto, eh, po, tomto, po této snaze změnit volby, výsledky voleb. A právě proto jsme nesmírně rádi, že opravdu k těmto nástrojům můžeme, těchto nástrojů můžeme využít, které by se mohly využít i v jiných situacích, v jiných kontextech. Ráda bych řekla, protože několikrát už jsem to slyšela, hovořili jsme o tom, že Watara to není kandidát Evropy. Jde o celé mezinárodní společenství, to je opravdu výjimečné. A Africká unie nebo Západní Afrika, jejich společenství, OSN, Evropská unie, hovoříme jedním hlasem a právě proto je to nesmírně důležité pro nás, pro všechny. Pokud jde o otázku Watary, vidíme Vidíme, jak lidi eh, vyšli do ulic a tak dále. Ovšem tato situace mě trochu více zneklidňuje. Nevidím, nevidím opravdu nějaké mírové řešení v ulicích, samozřejmě, když tam dojde k zneužívání moci a tak dále. Proto bych se ráda obrátila na dokument, který máme k dispozici. Hovořili jsme o tom i v rámci našeho setkání v AKT v Kinshase, na posledním setkání. Tam jsme někteří z nás byli přítomni. Hovoříme tam o výzvách pro demokracii a pro ústavní řád do budoucna. Hovořili jsme o tom s našimi zástupci EU a africkými zástupci. Společně jsme to připravili. Jsou tam věci právního charakteru a zároveň tři stránky, ve kterých hovoříme o sdílení moci kde jedna strana, řekněme, se snaží nelegálním způsobem zneužít určité situace. Čili toto jsou tři stránky, které by měly popsat situaci, jak ji řešit, protože to není, pra- není to v ulicích, je to v podstatě v rámci jednání. Samozřejmě občas vidíme, že může, musíme využít různého nátlaku. Ovšem, myslím si, že právě tímto způsobem bychom se měli bychom se vyhnout násilí, měli bychom spíše se podělit eh, o všechny tyto naše nástroje. Prosím, abyste si přečetli tento dokument, protože vám to určitě umožní lépe poznat africký kontinent a jejich způsoby jednání a zároveň vyjednávání. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní za liberály paní Dande Sarnes, 1,5 minuty. Pokud hovoříme o, přist- o eh, příznivcích Uatary, vidíme, že obsadili různé orgány, rádiové stanice a tak dále. Já jsem opravdu nesmírně zneklidněná. Vidíme, že zde začíná být využívána moc právě proto si myslím, že bychom měli volat ke klidu a k dialogu. To je naší odpovědnosti. Ovšem toto je i odpovědnosti hlavních představitelů pobřeží Slonoviny, to znamená úřadujícího prezidenta, nového prezidenta, kteří musí udělat všechno proto, aby nedošlo k propuknutí násilí, protože tato země trpěla opravdu celá desetiletí desetiletí. Toto je moje první, můj první moje první zpráva. Už od samotného počátku mezinárodní společenství Evropa, Africká unie, my všichni hovoříme jedním stejným hlasem. Mobilizovali jsme se, abychom respekt, aby, došlo k, aby došlo k respektování výsledků vole. Právě tímto tlakem musím, v tomto tlaku musíme pokračovat a sankce, které předpokládáme nebo které hovoříme, musíme využít. To znamená, že Alasan Uatara se musí snažit o rekonciliaci, eh, o smíření v pobřeží, na pobřeží Slonoviny. My opravdu nesmíme ustat, dokud neuvidíme stabilizovanou situaci v této zemi. Proto bych ráda poděkovala vysoké představitelce za to, že se právě tomuto úsilí věnuje. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní paní Duran. Jedna, jeden a půl minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já stejně tak jako předřečníci chci varovat před vážností situace dnes, politickou situaci, ale také rizikem střetu, ke kterým může dojít v nejbližších dnech. A z tohoto důvodu je jisté, že vítám jeden, vlastně jeden hlas, kterým hovoří mezinárodní společenství a domnívám se, že je nezbytné skutečně Eh, aby se usnadnila cesta demokracie, je třeba vyslat signál, naprosto jasný signál, že i demokracie v Africe je možná, protože nehledě na napětí, které dnes panuje v zemi, a které může vyústit v další nebezpečí, může ohrozit také sousední země, protože i v sousedních zemích budou volby a i tam může dojít ke konfrontaci mezi odcházejícím a přicházejícím prezidentem. Proto je tak eh, nezbytně důležité nejenom na pobřeží Slonoviny, protože je to tam, ale protože se mohou stát i příkladem pro další africké státy a chování voličů. Čili aniž bychom chtěli předjímat výsledky, je nezbytné eh, poskytovat Africe demokratickou alternativu v mírově podobě a je třeba odsuzovat to, co zneužívá právě tuto cestu a e, brát si za rukou mít civilní obyvatelstvo. Čili připojuje se k tomu, co tu zaznělo, že je nutno vykonávat tlak e, v nejbližších dnech proto, aby došlo k zachování míru. Děkuji mnohokrát a nyní pan Oaho na minutu a půl ve jménu GUE. Paní předsedkyně, drazí kolegové, všichni Eh, si uvědomujeme vážnou krizi, která panuje v současné době na pobřeží Slonoviny. Rozhodnutí ústavní rady této země eh, znamenalo vlastně znásilnění voličských výsledků, eh, protože oficiálně bylo již oznámen výsledek volební komisí a jednomyslně je prostě mezinárodními společenstvími odsuzováno toto prohlášení ústavní rady. E, všemi mezinárodními organizacemi a zcela jistě také Evropský parlament tady e, reklamuje, že je nutno e, oznámit oficiální výsledky a aby se mohl ujmout funkce nový zvolený prezident tak, jak byl jmenován nezávislou volební komisí a tato nezávislá volební komise výsledky jasně oznámila. Naše všechny politické skupiny v parlamentu se vyjádřily ve společném prohlášení eh, k tomuto zásadnímu bodu je třeba zabránit eskalaci napětí v zemi, která by mohla vyústit v občanskou válku a to by znamenalo pro pobřeží Slonoviny naprostou katastrofu a tomu je třeba za každou cenu zabránit. Děkuji mnohokrát, pane Vacho. A nyní budeme pokračovat s následujícími řečníky. Pan Jakolíno, dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, baronko Aštnova, demokracie není je něco, čem nelze jednat, je to daná věc a lidová svrchovanost zastoupení lidí jsou klíčové eh, součástí demokratického systému. To, co se děje teď na pobřeží Slonoviny a co tu bylo zmíněno, ohrožuje proces, který by již měl být ukončen. Volba lidu byla jasná. A přesto prezident, který odchází, nemohl být nahrazen nově zvoleným prezidentem Hassanem Watarou, protože prezident Gagbo ne, neopustil uh, svou uh, funkci. A to je něco, co je nepřijatelné, jak bylo potvrzeno, tak Laurent Gagbo nadále drží moc pobřeží Slonoviny a to nemůže než zhoršit napětí, které v zemi panuje. A my nemůžeme akceptovat eh, situaci, kdy hlas voličů je podkopáván nějakým, eh, nějakými, nějakým šachováním z prezidentského paláce. My každopádně podporujeme hlas obyvatel, kteří se vyjádřili a nyní musí přejít moc do rukou Eh, toho, kdo si získal jejich důvěru. Podporují nás v tom i eh, Spojené národy, Organizace spojených národů. Doufáme, že se situace v brzké době vyřeší a že baronka Ašnová bude moci efektivně zasáhnout tak, aby služba pro vnější činnost plně využila své prestiže. Děkuji vám, pane Kolíno. A nyní pan Arif. Vážená paní předsedající, milí kolegové, došlo k volbám na pořadí slonoviny mezinárodní společenství samozřejmě vidí, že celé, celé období dochází ke snaze pana Gbaba, aby došlo ke zvrácení těchto bolivy. Vidíme zde problémy, které už po celá desetiletí, které přetrvávají v této zemi. Ovšem my samozřejmě doufáme v demokracii v této zemi, která trpěla konfrontacemi neustále a, a bojem v rámci této země. Mezinárodní společenství a především, o, především Evropské unie prostřednictvím paní Eštonové a pana Predy eh, se zúčastnila těchto voleb, tak aby proběhly bez násilí a v transparentním způsobem. K tomu skutečně došlo, snažili jsme se o to, aby výsledky byly akceptovány všemi stranami. Bohužel, jak vidíme, tyto demokratické výsledky eh, byly spochybněny stávajícím prezidentem. Proto si myslím, že bychom měli opravdu trvat na tom, aby pan Gbagbo opravdu, eh, opravdu uznal, tyto, uznal tuto realitu, uznal eh, vůli eh, lidu pobřeží Slonoviny, protože tímto způsobem samozřejmě nemůže změnit situaci. Víme, že jakou má minulost tento člověk, doufali jsme, že to bude nositel demokracie v této zemi my jsme převzali zodpovědnost eh, stejně jako OSN a vyhlásili jsme eh, výsledky, ke kterým došlo. Eh, já jakožto první viceprezident zemí se s naším schromážděním a AKT se zeměmi, my trváme na tom, aby opravdu výsledky voleb byly, byly dodrženy, protože výsledky, které potvrdila volební komise, si myslím, že jsou, jsou demokratické a správné. Režim pana Gbagbo není podporován ani jeho lidem, ani eh, jednotlivými ani zeměmi v tomto regionu, ani mezinárodním společenstvím. Proto by měl konečně uznat vítězství demokraticky zvoleného Alasana Ouattara a umožnit, aby co nejrychleji přizal odpovědnost eh, ve své zemi. Na závěr, milí kolegové, Evropská unie by měla převzít roli, která je, která je k dispozici, měla by opravdu umožnit, aby nelegitimní eh, vláda pana Gbagba byla ukončena. Toto nesmíme, toto nesmíme, eh, nesmíme umožnit pokračování této situace, která by mohla vyústit v chaos této zemi. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Gerens. Pokud by neexistovalo ego pana Gbagbo, pobřeží Slonoviny by bylo zdrojem inspirace pro všechny rozvojové země, které se snaží etablovat demokracii. Lid pobřeží Slonoviny v těchto volbách prokázal opravdovou politickou vyspělost. Navíc mezinárodní organizace, včetně OSN, s obavami sledují kroky poraženého prezidenta. Pan Gbagbo nedisponuje žádnými jinými prostředky aby eh, zůstal u moci. Až do dnešního okamžiku Evropská unie reagovala vhodným způsobem, především pokud jde o cílené sankce. Tyto sankce by ovšem měly, neměly mít dopad na lid, který vyjádřil svou vůli exemplárním způsobem, ale na pana Gbagbo a na jeho spolupracovníky. Moje otázka na paní eh, Ashtonovo je následující. S jakými opatření počítáte, pokud se situace zhorší a dojde k použití síly, což by ohrozilo jak občany pobřeží Slonoviny, tak naše občany žijící v této zemi? Domníváte se, že kapacity CDAO a Africké unie jsou dostatečné pro řešení tohoto problému do budoucna? Děkujeme, říká paní předsedající a nyní pan Rinaldi jeden a půl minuty. Děkuji paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, vysoká představitelko Lidia Aštnova. Situace na pobřeží Slonoviny je jakýmsi testem, v kterém nesmíme selhat. A to se týká zvláště Evropské unie, protože tady došlo k odcizení legitimního volebního vítězství. My musíme toto vítězství uznat a musíme udržet tlak na vedení, protože tady dochází k podvodu. To je nepřípustné. Není možné, že se vláda bude držet u moci navzdory všem demokratickým principům. Takže, jak říkám, je to test jak pro Evropskou unii, tak i pro Africkou unii. Myslím, že zatím přistupují k věci velmi důstojným způsobem. To ještě před 10-15 eh, lety nebylo představitelné. Myslím, že bychom tady neměli připustit, aby se oživily ty stereotypy o neslučitelnosti Černé Afriky a demokracie. Ukázalo se, že je možné pro reformního kandidáta získat většinu. většinu. V tomto případě pan, to byl pan Vatara. A nyní se tady vracíme k té Přesně to je ta epizoda, které teď na pobřeží Slonoviny došlo. Děkuji, pane Rinaldi. Přicházíme k části Catch the Eye. A Eh, paní Basesku. Děkuji, za slovo, vážená paní předsedající. Volby na pobřeží Slonoviny vedou k bezprecedentní, vedly k bezprecedentní situaci. Dva kandidáti trvají na svém vítězství a jmenovali své premiéry. Ovšem existuje pouze jeden legitimní prezident, a to je pan Ouattara. Já si myslím, že všechny politické síly by měly respektovat vůli lidu, tak jak se projevily eh, ve volbách 28. listopadu. OSN, volební komise, mnoho evropských států uznali tohoto vedoucího, vedoucího představitele opozice jakožto eh, legitimního vítěze. Je nám opravdu líto, že dochází k ohrožování, zastrašování i vůči našim pozorovatelům. Naše pozorovací mise, jak víme, musela být proto ukončena. Nestabilita politického charakteru má již nyní velké následky. Evropská, eh, Africká unie se rozhodla eh, pozdržet eh, členství této země v mnoha různých aktivitách, mnoha různých organizacích. Bojíme se rovněž možné občanské války pobřeží Slovenmi si může zvolit buď cestu demokracie nebo izolace i v rámci Africké unie. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Chce ještě někdo vystoupit v rámci Catch the Eye? Není-li tomu tak, dávám slovo Lady Eštonové. Prosím, abyste ukončila dnešní rozpravu. Děkuji vám. Vyjadřím se stručně, protože myslím, že vše, co mělo být řečeno, bylo velmi dobře vyjádřeno. Děkuji znovu eh, vám, pane Prédo, a celému vašeho, vašemu týmu za vaši kuráž, za vaši účast při pozorování voleb a chci připojit několik drobností. Byla jsem v kontaktu s banky Moonem od, eh, té, od začátku této krize a hovořili jsme spolu o tom, jak eh, osudná tato situace je, jak skandální. A zástupci Evropské unie, kteří jsou v terénu, eh, musí být samozřejmě ochráněni. Máme záložní plány na jejich ochranu. Jinak očekáváme, že budeme mít v brzké době dispozici eh, seznam, tak abychom mohli eh, udržet tlak na režim, protože tady hrozí eh, násilí a zmatek a musíme být velmi neústupní. Musíme spolupracovat co nejvíc s mezinárodním společenstvím, abychom udrželi náš tlak co nejsilnější, abychom Eh, dos, aby celá situace dospěla k úspěšnému rozuzlení. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní tady máme šest návrhů na usnesení od jednotlivých politických skupin a tím jsme se dostali na závěr této rozpravy. Budeme hlasovat zítra ve 12 poledne.